třeba to dohodnout eh, s předsedy politických skupin. A teď přistupme ke zprávě Pedra v Gerejry o společné rybářské politice a ekosystémovém přístupu k řízení rybolovu. Čtyři minuty má pan Gerejro. Děkuji, pane předsedo. Příslušné sdělení je velmi obsažné. Týká se možné reformy společné rybářské politiky v roce 2012. Výbor pro rybolov Evropského parlamentu schválil příslušný dokument a je v něm obsažena celá řada důležitých věcí. Rybolov je hospodářské odvětví, které je velmi důležité pro zajištění eh, zásobování potravinami a také poskytuje živobytí mnoha lidem. Proto je potřeba aby byly vytvořeny příslušné hospodářské zóny. Má to také důležitost pro eh, výživu a pro udržitelný rozvoj. To všechno je potřeba zohlednit při přijímání společné politiky. Je potřeba se také uvědomit, že potřeba zajistit hospodářskou soběstačnost a udržitelnost tohoto odvětví. Zajistit pracovní místa, zásobování potravinami, ale také životní podmínky rybářů je potřeba zlepšit. nemůžeme tuto politiku považovat za podřadnou. Rybolov souvisí také s námořní politikou a musí zohledňovat celková, musí stanovovat celková množství odlovu ryb. A musíme si uvědomit také, eh, do jaké míry závisí rybářské komunity na dalších faktorech. Důležité je také, eh, je také malý rybolov a eh, ekosystémový přístup k řízení rybolovu obsahuje různá opatření, která ale eh, jdou i nad rámec čistě rybolovných opatření. Neměli bychom vycházet ze stereotypního myšlení, měli bychom se opírat o ověřené vědecké údaje. A dále je velmi důležité, abychom si uvědomili rozdíly v jednotlivých pobřežních oblastech. Používají se mm, jiné prostředky na lov a na to, tomu se musí přizpůsobovat také tato opatření. Protože to všechno má potom eh, dopad na život rybářů a na stav eh, ryb. Myslím, že členské státy by rozhodně si měly zachovat eh, suverenitu ve svých výsostných vodách v souvislosti s těmito hospodářskými zónami se uvádí, že by tady měly mít členské státy výsostná práva. A dále návrhy, které se týkají koncentrace rybolovných činností. Z toho vyplývá, že je neoprávněné podporovat další odstraňování, další redukci jednotlivých flotil a proto není nezbytné kontrolovat pouze množství ulovených ryb, ale také si uvědomit, že prodejní ceny ryb výrazně klesly. Děkuji vám a teď paní komisařka. Evropská komise, vážený pane předsedo, eh, je velice ráda, že došlo k podpoře našeho přístupu k této oblasti. Jedna z hlavních eh, informací, kterou máme v našem sdělení ze strany komise, je to, že zatímco rybolov samozřejmě je založen na zdravém námořním systému, řízení v této oblasti nemůže hm, samozřejmě být jedinou odpovědnou oblastí pro celý ekosystém, protože zdravý námořní ekosystém může být zajištěn pouze prostřednictvím politik, které budou zahrnovat všechny sektory, které mají dopad na tento ekosystém. Právě proto Evropská komise nahlíží na tuto námořní politiku a především na její environmentální pilíř, to znamená směrnici v oblasti námořní strategie, jakožto klíčovou oblast pro implementaci právě tohoto ekosystémového přístupu. Tento přístup by měl zavistit rybářskému společenství to, že veškerý lidský dopad na námořní ekosystém, to znamená nejenom rybolov, že všechen tento dopad bude, že na ně budeme reagovat proporčním způsobem. Toto je i hlavní podstatou celé zprávy a my vítáme dohodu v tomto bodě. Ráda bych zdůraznila to, že to všem neznamená to, že jedna politika je, řekněme, podřízená jiné politice. Tím, že jsme zvolili tento přístup, nevytváříme nějaké hierarchie, například na jedné straně směrnici v oblasti námořní strategie a na druhé straně společnou politikou rybolovu. Proto je směrnice pro námořní strategii, ta slouží společné politice v této oblasti. Je to potřebný nástroj, který zajistí zdroje v oblasti rybolovu i do budoucna. A společná politika rybolovu naopak přispívá k této směrnici v oblasti námořní strategie tím, že vytváří manažerská opatření, která jsou důležitá pro podporu zdravého námořního ekosystému. Jak už vyplývá i z této zprávy. Vidíme zde i potřebu potravin, zabezpečení potravin, zdravého fungování i rybářského společenství, zajištění zdravého ekosystému. To jsou oblasti, které eh, mohou mm, které jsou propojeny je zde synergie, mnoho synergických efektů. Zpráva se dotýká mnoha otázek ohledně konkrétních nástrojů, které bychom mohli využít do budoucna. Toto jsou důležité otázky, zásadní otázky, které, na které budeme reagovat i v rámci debaty o reformě společné politiky rybolovu. Proto se nebudu vyjadřovat konkrétně k těmto dotazům či oblastem. Ovšem ráda bych se zmínila o tom, že je zde několik bodů, ve kterých asi spolu nebudeme souhlasit. Samozřejmě, že vidíme, že ty, tato opatření v oblasti ochrany ekosystému mají dopad na rybáře a měli bychom je proto nějakým způsobem očkodnit. My se ovšem nedíváme, že přímé dotace jsou cestou do budoucna. My chceme, aby toto odvětví bylo ekonomicky zdravější, odolnější. Chceme pomoci pobřežním společenstvím tak, aby došlo k diversifikaci v rámci jiných hospodářských aktivit rovněž pokud jde o obnovu zdrojů akvakultury. Toto by mohl být nástroj, jakým bychom mohli regenerovat ehm, populace ryb. Ano, je to jedna z možností, ovšem v některých konkrétních případech se nedobníváme, že zrovna toto je ten vhodný, ehm, vhodný postup před eh, obecně, protože populace ryb by měly být regenerovány vhodným řízením lidského dopadu na námořní ekosystém, včetně dopadů jednak rybolovu, ale i ostatních odvětví. Rádi bychom se věnovali podrobně celé oblasti, pokud jde o nástroje řízení v oblasti rybolovu a v rámci a to v rámci rozpravy ohledně reformy společné politiky v této oblasti, tím, že to zahájíme publikací Zelené knihy v dubnu letošního roku. Zatím bych ráda poděkovala Evropskému parlamentu podporu v našem přístupu, tak jak to vidíme, jak to vyplývá z vaší zprávy. Děkuji. Um e Dámy a pánové, nyní budeme pokračovat a přejdeme k poslední zprávě v níž jde o zásadu rovného zacházení pro muže a ženy. Jde o uplatňování směrnice 2000.